Můžeme začínat. Můžeme prosím začít. Všechny vás pěkně zdravím. Pan předseda De Castro mne požádal, abych předsedal dnešní schůzi. Můžu povtářám. Ještě jednou to zopakuji, všechny vás srdečně zdravím a pan předseda Dikastro mě požádal, abych předsedal dnešnímu zasedání. Pojďme k návrhu pořadu jednání, tam budou určité změny, o kterých vás budu informovat za chvíli. Za prvé, můžeme prosím pořad jednání s následujícími změnami schválit? Co vám mám co vám za informace. Za prvé eh, vysíláme na internetu a jak jsem říkal, pan De Castro eh, nemůže být dnes odpoledne k dispozici, tak nepožádal bych předsedal tomuto zasedání. To první věc. A za druhé, protože pan Silvestris nebude schopen účastnit se tohoto zasedání, tak třetí bod eh, bude přesunut na zasedání 30. září. Takže ještě jednou bod číslo 3 přesouváme na 30 září. A kromě toho jsme se rozhodli, že zítra odpoledne bude trialog a proto stanovisko paní Reimers, které se týká kontroly, bylo přesunut, byla přesunuta na zítřejší dopoledne. Takže zítra budeme mít stanovisko paní Reimers. A co se týče stanoviska paní Rodust, která se týká eh, potravinové krize a bod 13, tedy stav reformy společné zemědělské politiky, tyto body byly škrtnuty. Chtěl jsem vás ještě informovat o tom, že tlumočení máme k dispozici ve všech jazycích tohoto výboru. Takže se můžeme pustit hned do bodu 4 ochrana opatření proti škůdcům rostlin. Spravodaj je pan Fajmon. Dnes má proběhnout výběra, výměna názoru. Je to na základě článku 43. Je to ochrana zemědělství a lesnictví prostřednictvím ochrany proti škůdcům a cílem také je posílit eh, synergii eh, týkající se práce na osivech a má proto souvislost eh, i se zprávou týkající se produkce rozmnožovacího materiálu rostlin. Má to tedy své dopady na zemědělství v tom nejširším slova smyslu, především na jeho produktivitu, na schopnost poskytnout dostatečné služby spotřebitelům, ale také příjmy zemědělcům. Je to tedy velice složité a těžké téma. Poprosíme o jeho vysvětlení a úvod pana poslance Fajmona. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Rád bych vám dnes představil návrh na řízení Evropského parlamentu a rady týkající se ochranných opatření proti škodlivým organismům rostlin. Evropská komise navrhuje uskutečnit poměrně rozsáhlou revizi legislativy v této oblasti. Dnes máme první příležitost diskuzi o tomto návrhu. Moje zpráva k této věci bude dokončena do konce září a po přeložení budete mít všichni k dispozici podávání pozměňovacích návrhů. Datum pro podávání těchto návrhů je stanoveno na 6. prosinec 2013 a potom bychom měli o té věci hlasovat. Navrhovaná legislativa má za cíl posílit preventivní opatření v boji se škodlivými organismy rostlin. Návrh posiluje součinnost se systémem produkce rozmnožovacího materiálu rostlin dochází k přesunutí regulace škodlivých organismů, jež v současnosti spadají pod tzv. směrnice o uvádění rozmnožovacího materiálu osiv a rostlin na trh do navrhovaného zařízení nařízení. Tento přesun má umožnit flexibilitu při změně statusu široce rozšířených karanténních škodlivých organismů na škodlivé organismy snižující kvalitu Nová legislativa tak zahrnuje karanténní škodlivé organismy i škodlivé organismy snižující kvalitu. Prevence má být posílena tím, že komisi má být svěřena pravomoc přijmout na základě předběžného posouzení rizika preventivní opatření týkající se vysoce rizikového rozmnožovacího materiálu ze třetích zemí, která mohou platit až po dobu čtyř let tato doba je považována za nezbytnou k provedení úplného posouzení rizika a rozhodnutí o vhodnosti stálých opatření. V návrhu nařízení se rovněž stanoví, že cestující dovážející regulované rostliny na území Evropské unie ve svých zavazadlech budou muset plně dodržovat příslušné požadavky a omezení navrhované nařízení členským státům ukládá povinnost aby na svém území prováděly dozor nad výskytem škodlivých organismů v oblastech kde jejich výskyt dříve nebyl znám. při zjištění škodlivých organismů se od členských států bude očekávat že provedou eradikační opatření Kromě toho jsou požadovány eh, eh, rovněž zvýšený rozsah průzkumu a zvýšená úroveň připravenosti provádění eradikačních opatření u karanténních škodlivých organismů, které byly označeny za prioritní. Navrhované nařízení uděluje komisi pravomoc přijmout prováděcí akty k izolaci karanténních škodlivých organismů, které nemohou být na území EU eradikovány Návrh rovněž vyžaduje, aby profesionální provozovatelé byli zapsáni v registru. V případě oběhu rostlinného materiálu v rámci EU navrhované nařízení zavádí povinné používání rostlinolékařského pasu, který potvrzuje soulad daného materiálu s právními předpisy týkajícími se charanténních organismů a škodlivých organismů snižujících kvalitu. Rostlinolékařské pasy mají být vyžadovány u veškerých rostlin pěstování, což významně zvyšuje okruh rostlin, kterých se tato pasová povinnost týká. Je však navržena výjimka pro případy malých množství těchto rostlin určených k prodeji výhradně konečným spotřebitelům. Není ovšem jasné, jak si komise představuje harmonizaci této výjimky. Zjednodušený a na základě návrhu komise standardizovaný rostlinolékařský pas by měli vydávat registrovaní a příslušnými orgány pověření provozovatele. Součástí nařízení jsou rovněž pravidla týkající se oprávnění výrobců dřevěného obalového materiálu a dozoru nad nimi, kteří uvedený materiál ošetřují, a opatřují označením o jeho ošetření v souladu s mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření číslo 15. Navrhované nařízení bude mít za následek značné navýšení administrativních povinností členských států i podnikatelů. V řadě případů je přitom efekt navrhovaných opatření zcela zanedbatelný. Zde se jedná například o zasílání výročních zpráv komisi a členským státům o průzkumech a výskytech karanténních škodlivých organismů, vys článek 17 odstavec 6, článek 18 odstavec 2 a článek 21 odstavec 3. Dále mají být zasílány zprávy o výsledcích každého simulačního cvičení, provádění pohotovostních plánů stanovených pro prioritní škodlivé organismy, vys článek 25 odstavec 3. Zasílány mají být rovněž zprávy o informacích poskytnutých cestujícím, zákazníkům poštovních služeb a internetovým zákazníkům týkajících se zákazů dovozu a zvláštních požadavků pro dovoz, vys článek three odstavec 3. Tyto povinnosti by měly být důkladně zváženy a podle mého názoru i zjednodušeny a některé možná i odstraněny problematickou částí návrhu je rovněž významné posilování pravomocí komise a to především v oblasti přijímání aktů v přenesené pravomoci které stanoví četnost obsah a formát simulačních cvičení viz článek 25, nebo stanovení plakátů a brožur, které mají zpřístupnit cestujícím informace o zákazech dovozu a zvláštních požadavcích na dovoz. Pravomoci komise v těchto oblastech by měly být rovněž zváženy. Rovněž tak by měly být zváženy možnosti vstupu úředních osob na soukromé pozemky za účelem odstranění prioritního škodlivého organismu, což je eh, rovněž součástí předloženého návrhu velmi zásadně navrhovaná možnost pověřování profesionálních provozovatelů nejen k pouhému vystavování rostlinolékařských pasů, ale také k zajištění všech úkonů potřebných k prokázání garance zdravotního stavu rostlin jimi uváděných na trh, vys článek 82, tedy k provádění odborných prohlídek a testů. Komise by měla vysvětlit, za jakých podmínek mohou být operátoři pověřeni k provádění tak vysoce odborných činností, bez přítomnosti experta příslušného úřadu. Jako klíčové se jeví finanční zabezpečení celého procesu. Pokud se Unie rozhodne zpřísnit rostlinolékařská pravidla a zvýšit ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, měla by na to pamatovat rovněž ve svém rozpočtu Analogicky k uspořádání v rámci systému ochrany zdraví zvířat by měla Unie spolufinancovat i dozor v oblasti rostlinolékařské. V přesně vymezených případech by měla být k dispozici i finanční kompenzace přímých ztrát profesionálních provozovatelů. Pozitivní stránkou návrhu je skutečnost, že toto financování již komise zahrnula do svého návrhu víceletého finančního rámce pro roky 2014 až 2020 twenty tolik stručně k této poměrně složité problematice děkuji za pozornost a těším se na diskusi. Děkuji mnohokrát. Takže v tom případě se můžeme pustit do diskuse. Jako první se hlásí pan poslanec Agňo. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, jenom technická připomínka. Myslím si, že paní kolegyně se hlásila jako první. Chcete jako první? Ne, tak dobrá. Hovoříme tady o škodlivých organismech rostlin. A já chápu, že pan poslanec se na to dívá z trochu jiného pohledu než já. Pokud Evropská unie má na starosti takovou obrovskou oblast, kde se lidé mohou stěhovat, jak chtějí, tak je jasné, že se tak budou stěhovat i choroby. Ale já se na to chci dívat z jiného pohledu. Evropská unie nechrání rostliny před škůdci, jsou to vědci v soukromém sektoru, kteří se snaží vyrábět pesticidy, kteří nás baví těchto škodlivých organismů. A tyto firmy investují do své práce obrovské peníze a měly by mít právo očekávat regulační rámec od, politických, od politické úrovně, který bude rozumný a spravedlivý. Musí věřit, že tato regulace bude vycházet z vědy a nikoli z emocí a z tlaku lobistických skupin. Nedávno, několika posledních měsíců, v podstatě uh, jsme byli svědky toho, že věda byla zcela opomíjena, byla vyhozena z okna. Neonikotinoid měl být zakázán, jak jsme se tady rozhodli, protože někdo má pocit, že to zabíjí včely, ale nemáme k tomu žádné vědecké důkazy. Byl to jenom někčí názor, ale přesto politická úroveň se rozhodla, že od příštího roku tato látka bude zakázána a bude to mít obrovský dopad na schopnost ochrany rostlin proti škodlivým organismům. Já jsem zemědělec, jako řada z vás tady. Mám čtyři akry uh, luk v eh, srpnu už mi tam kvetlo a zjistil jsem, že tam byla strašná spousta včel a různých druhů včel, protože jsme měli krásné horké léto, takže zjevně populace včel eh, se jí daří dalek velmi dobře a přitom jsme neonikotenoidy vůbec ani ještě nemuseli ten jejich zákaz prosazovat v praxi. Takže si myslím, že je potřeba se na to podívat rozumně, eh, než budeme zakazovat nějaké velmi účinné fitosanitární prostředky. Děkuji. To zní optimisticky, ta informace, že stav včel se vám zvyšuje. Myslím, že na to bude určitě navazovat ve svém vystoupení zástupce Evropské komise. Teď má slovo paní poslankyně Ajuzo. Moc se omlouvám, že jsem vás takto přehodil v pořadí. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vůbec nemám problém s tím pořadím. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za podrobné vysvětlení tohoto návrhu nařízení, který je součástí balíčku pěti nařízení které mají nahradit v podstatě 70 různých legislativních aktů, které se týkají především dovozu eh, eh, rostlin, zvířat a tak dále. Evropská komise vyvinula značné úsilí, ale je to velice obtížná, komplikovaná oblast a vše to, co se tady navrhuje, je skutečně velice komplikované. Já bych hned na začátku chtěla říci, že nejenom v tomto návrhu, ale v dalších návrzích Evropské komise dochází ke značnému zneužití, pokud jde o využívání e, aktů v přenesené pravomoci a já si myslím, že je potřeba e, toto nařízení skonkretizovat a nenechávat to vše následně na delegované akty. Konkrétně v tomto nařízení se hovoří o delegování oblasti dohledu a dozoru, kdy komise chce regulovat eh, tuto situaci na základě základního aktu. A pak už bude na těch kompetentních úřadech, aby prováděli kontroly a dohled. Já se domnívám, eh, že eh, to je omezující, že Evropská komise by měla uložit pouze základní pravidla a pak už eh, si každý členský stát sám rozhodne, jaké zvolí kompetentní úřady pro kontroly a eh, dohled. Myslím si, že by to bylo rozhodně efektivnější a praktičtější. Další téma se týká poplatků které by se měly platit, eh, které by měly platit eh, malí provozovatele, malé a střední podniky. O tom bychom měli diskutovat, mohli bychom o tom diskutovat, ale především bychom neměli příliš zatěžovat evropské výrobce dalšími poplatky nad rámec těch současných. Kromě toho je tady další téma, které se týká zejména mé země a to, že komise eh, vylučuje Kanárské ostrovy z tohoto nařízení, protože jsou považovány tímto za třetí zemi. Je pravda, že jsou eh, zahrnuty v platné legislativě a že se uvažuje o tom, že by se šest měsíců po eh, přehodnocení seznamu škodlivých organismů mohlo jejich postavení také přehodnotit, ale ale naše ostrovy, včetně Kanárských ostrovů, se ocitají ve specifické situaci, samozřejmě i z hlediska škodlivých organismů, takže si myslím, že je třeba vzít jejich specifika v potaz Kanárské ostrovy teď mají například speciální certifikační pravidla, pravidla pro škodlivé organismy, ale já si myslím, že by Kanárské ostrovy měly zůstat zahrnuty, protože toto uh, území by nemělo být považováno za území třetí země, které by například uh, tím pádem by mohl být poškozen přístup zboží z této oblasti do zbytku Evropské unie. Komise si dále přeje vytvořit legislativu také pokud jde o dovoz do třetích zemí. Já myslím, že to už jde nad rámec toho, co je žádoucí. Evropská unie samozřejmě sama sebe musí chránit, pokud jde o příliv eh, zvnějšku, protože tady máme jednotný trh, eh, pokud jde o osivo, rozmnožovací materiál a tak dále. Ale to, co každá země vyváží do dalších zemí, to je otázka každého jednotlivého státu a bilaterálních režimů. Například Španělsko eh, má certifikační, různé certifikační modely, které využíváme s jednotlivými třetími zeměmi. Takže si myslím, že v této oblasti by neměla Evropská unie zpracovávat vlastní legislativu, je na nás, abychom se chránili evropskou legislativu jenom proti tomu, co k nám vstupuje z vnějšku. A to je tedy v podstatě vše, co jsem chtěla říci, jinak eh, bych eh, si počkala na samotnou zprávu a pak případně předložila pozměňovací návrhy. Děkuji. Také vám děkuji mnohokrát, paní poslankyně.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 já jsem si při čtení zprávy, tedy respektive při pohledu na celý balíček, protože tam je několik zpráv, tak jsem si všimla, že se na to zase díváme od psacího stolu. Z praxe máme mnohé stížnosti eh, ohledně toho, jak to připravit. A proto přemýšlím o tom, kolik eh, prováděcích předpisů je připravováno komisí. Vlastně komise se připravuje na tuto regulaci a málo se dívá na praxi. Eh, ty rozdíly nejsou eh, tolik eh, zohledňovány. Také jsem si všimla toho, že tam není celý systém pobídek. Když hovoříme o nemocích, o škodlivých organismech, tak je zde také problém, že ti první oběti se vlastně neozývají, protože tyto subjekty jsou potom velmi ostře kontrolovány a nedostanou žádné očkodnění. Takže v celém tom balíčku bychom měli dát pozor na to, aby ten pobídkový systém pro podniky, kterých se to týká nejdříve, eh, měli eh, dostatečné eh, krytí, aby tedy nedocházelo k tomu, že tyto podniky, kde se to objeví, toto onemocnění poprvé, si vše vyřídili jenom někde v koutku pořádku, aby se odvážili se přihlásit a bylo možné tedy zasáhnout to co nejrychleji. Čím rychleji zasáhneme proti onemocnění, tím je to lepší pro celý řetězec. Je dobré, že se říká, že budou použity nejrůznější techniky eh, a to, že nebudou tolik papírové dokumenty, které budou doprovázet eh, jednotlivé postupy, že se tedy přejde na elektronické skenování skenovací eh, systémy, eh, které umožňují eh, také odečítání z čárových kódů. Ale čím více chcete kontrolovat, čím více chcete mít o něch pasů, tím více personálu potřebujete v kontrolních organismech a také v těch neproduktivních podnicích. To je nutné zahrnout do celého systému, aby to také bylo dostatečné společně hospodárné. Celá eh, jistě povedeme zajímavou debatu mezi námi a celá jistě zde bude celá řada dalších návrhů. Chtěla bych však upozornit, že jde o zdraví rostlin, celém eh, tomto balíčku. Nejde o ochranu eh, rostlin nebo zvířat eh, nebo další exkluzivní témata, která celá jistě se objeví také v těm volebních oblastech, ale my bychom to měli nechat stranou. Tento balíček je velmi citlivou záležitostí, je velmi technické, eh, hledat řešení eh, a eh, já se domnívám, že toto téma bychom neměli dále rozšiřovat, tím si prostě nepomůžeme. A jsme pod dostatečným časovým tlakem, abychom to udělali eh, dobře. Ještě poslední poznámka. Eh, nezapomeňme, že rostliny jsou rostliny. Eh, není možné skupiny schrnovat bez jakékoliv systematiky. Vždyť tam jsou různé přepravní, skladovací podmínky, podmínky, které je nutné dodržet v každé jednotlivosti. Děkuji. To praktické podejší. Myslím si, že takovýto praktický pohled na věc nám umožní lépe pochopit tuto složitou problematiku a mám pocit, že se určitě k tomu budeme vracet ještě během slyšení. Teď má slovo pan Bové. Pan, prosím. Děkuji mnohokrát. Já se také pokusím zůstat na konkrétní úrovni. Bohužel se setkáváme s příklady a dramatickými příklady v Evropě, u nich se nám pořád nepodařilo najít řešení a které nám zničily tisíce hektarů. Jedná se především o šárku, která eh, zničila spoustu stromů na jihu Francie, která sice nebyla zavedena školkami, ale veřejným eh, vědeckým výzkumem. Evropská unie tuto záležitost nikdy nevyřešila a zemědělci zatím nebyli očkodněni. Snažíme se řešit tento problém s touto nákazou. Dělám si tady velikou starost z Rumunska, protože vím, že i v Rumunsku se rozšířila tato nákaza šárka. Takže nejde jenom o soukromý sektor, ale také jde o veřejný výzkumný sektor, které musí dodržovat eh, pravidla hry. Potom máme ještě druhý typ choroby, který se možná objeví na kanárských eh, ostrovech. Je to choroba, která už napadla velké části eh, půdy na Floridě a nachází se také na Blízkém východě a jinde. Zase zjevně nedá se to vyřešit jinak než vyklučením a je potřeba to nějak řešit. Zase má to návaznost na klimatické změny, které vedou k tomu, že jak se planeta otepluje, tak tak se hmyz, škodlivý hmyz posouvá eh, do dříve studenějších území. A teď máme skutečný problém, že v podstatě vznikají takovéto nové nákazy a že nejsou rozšiřovány jenom obchodem, ale tím, že se produkuje na jiných místech. Takže se musíme zamyslet také nad tím, jak bude fungovat zemědělství v návaznosti na takovéto nákazy. Já nechci nutně být polemický ale když se podíváme na způsob zemědělského hospodaření, tak v něm tkví určité riziko. Třeba když se podíváme na země, které používají geneticky modifikované organismy, tak se setkáváme s tím, že eh, některé druhy hmyzu jsou stále více odolnější. Takže máme i tento problém. Čili nejenom to, že se objevují nové nákazy, které jsou šířeny kvůli nějakému konkrétnímu problému, ale vycházejí z techniky, kterou jsme používali v zemědělství, která následně zvýšila odolnost hmyzu, které se potom nedají eliminovat tradičními prostředky. Takže si myslím, že i to je věc, kterou bychom měli zapracovat eh, do pojednávání této problematiky. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Zdá se, že nikdo jiný se nehlásí, takže poprosím zástupce Evropské komise, paní Simeon, aby se vyjádřila za Evropskou komisi. Prosím. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem poslancům Evropského parlamentu, kteří se vyjádřili k této zprávě. Pokud jde o ten první příspěvek, tak ten se týkal ochrany rostlin a výrobků na ochranu rostlin. Paní Reimer eh, se k tomu také vyjádřila. Tyto výrobky nejsou součástí daného nařízení, nespadají ani pod GMO. Je to součástí separátního právního rámce a my bychom nedoporučovali, aby se v rámci této legislativy tato problematika nějakým způsobem řešila. Pokud jde o prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci. O tom eh, tady také eh, zaznělo v jednom z vystoupení. Šlo o to zneužívání, nadužívání těchto eh, prováděcích a delegovaných aktů. My jsme se snažili připravit takzvaný základní akt, který bude stanovovat hlavní zásady a zajistit, aby ty hlavní eh, základy byly v tom základním aktu a v přílohách a pak následně, aby se odborné podrobnosti regulovaly akty v přenesené pravomoci či prováděcími akty. Samozřejmě, že při zpracovávání delegovaných aktů proběhne vždy konzultace s odborníky a pokud jde o prováděcí akty, tak zapojíme komitologii, která nám pomůže vypracovat ta opatření vhodným způsobem. Takže bych vás tímto chtěla ujistit, že rozhodně nebudeme postupovat eh, pouze samostatně, ale vždy budeme kontaktovat buď to příslušné odborníky nebo komitology. Pokud jde o vyloučení určitých území způsobnosti tohoto nařízení, tak my jsme se snažili, aby toto nařízení ošetřovalo určitou biogeografickou oblast, v níž eh, vegetace a rovněž škodlivé organismy určitým způsobem eh, působí a Vyjmutá území nejsou součástí této biogeografické oblasti, to znamená, že buď to tam je jiná vegetace, jiné škodlivé organismy a jiné hostitelské organismy. A proto jsme se domnívali, že je jistější ochránit území EU tak, že budeme tato vymutá území považovat za území třetích zemí, s tím, že tato vymutá území budou mít možnost se chránit před škodlivými organismy, které jsou považovány za původní v rámci eh, území, které spadá do působnosti tohoto nařízení. Pokud jde o ekonomické pobídky pro hlášení ohnisek výskytu škodlivých organismů ze strany společnosti. Já myslím, že to tady zaznělo v jednom z vystoupení, že již nyní se předpokládají kompenzace uh, provozovatelům za eh, hodnotu zničených rostlin. My se domníváme, že to je pro provozovatele eh, motivace k tomu, aby hlásili výskyt a zavčasu bylo možné přistoupit k redikaci. A příslušné rozpočtové prostředky jsou již součástí společného finančního rámce, kterým se budou řídit výdaje na zdraví rostlin, zdraví, eh, zdraví rozmnožovacího materiálu rostlin a tak dále. Já si myslím, že to jsou ty nejdůležitější záležitosti, k nímž jsem se chtěla pro tuto chvíli vyjádřit. Děkuji za pozornost. Děkuji vám mnohokrát. Chtěl jsem vás ještě informovat o tom, že slyšení máme naplánováno na 26. listopadu Pozněvací návrhy mají termín 6. prosince a předpokládáme, že hlasovat by se mělo v lednu nebo v únoru roku 2014. Takže máme s tím slyšením také přeskum zprávy. Pokud k tomu nic nemáme, tak můžu uzavřít tento bod a přesunout se k bodu 5. Eh, který se zabývá šlechtěním rostlin, jaké jsou možnosti zvýšení kvality a produkce. Zase to bude první výměna názorů na tuto zprávu, která je zpráva z vlastního podnětu a týká se, jak jsem říkal, šlechtění rostlin. Konkrétně, jaké jsou možnosti zvýšení jak kvality, tak produkce. Je to zpráva z vlastního podnětu kterou dostala ke zpracování paní poslankyně Paulsen. Takže Marit, máš slovo. Prosím o úvod. Tak, herr ordförande och kollegor. Já beklagar nästa... Děkuji, vážení kolegové. Tento bod na pořadu jednání je stanoven v Eh, možná méně vhodnou eh, dobu, protože to nepatří eh, do balíčku kontroly Sanko. Ale je to otázka mé iniciativy a proč jsem tuto iniciativu uchopila. Pracuji velmi úzce s univerzitou ve Stockholmu a v této své funkci jsem konstatovala, že eh, tato debata se neustále vrací. Stále více hovoříme o této otázce jednotlivých obcí, které máme pro zlepšení eh, kvality eh, výnosu. Veliké společnosti a farmy jsou eh, na trhu a dominují tento trh chtěla bych tedy říci, že jsem se chopila této iniciativy, protože Evropa, myslím, potřebuje aby e, získala opět přehled a kontrolu svého rozvoje. Neměli bychom být vydáni e, e, s velkým společnostem. Víme, jaké jsou zde výzvy před zemědělstvím v následujících 40 letech. Víme, že demografie stále se mění, vzrůstá, musíme vyrábět stále více eh, potravin a to musíme udělat s menší energií, na menších plochách, s menším objemem chemických látek a podobně. Známe to, tyto výzvy jsou obrovské a měli bychom růst eh, zlepšit a nalézt tak, také možnost eh, navýšit produktivitu půdy dnes eh, musíme tedy hledat eh, taková osiva, která mm, také budou měnit eh, naše zvyklosti v oblasti výživy a mm, Stojíme tedy také ale před novými významy, eh, výzvami eh, v souvislosti s klimatickými změnami a podobně. Já osobně bych byla ráda, kdybychom zcela upřímně o tomto debatovali. Samozřejmě, že dnes hledáme řešení, ale nesmíme opominout také vývoj a koordinaci výzkumu na evropské úrovni. Tak by bylo možné eh, v Evropě postoupit a využívat inteligentně prostředky pro výzkum. Zároveň však bychom měli pomoci malým a středním podnikům a zemědělským farmám, které jsou dnes v Evropě stále více, však se trácíme kontrolu eh, celkové situace. A to proto, že peníze se koncentrují do rukou velkých společností. A tyto společnosti ovládají trh, prodávají své vlastní výrobky. Já bych velmi ráda měla určitou evropskou představu o tom, jak hledat řešení v dnešní době. Přijela jsem tuto iniciativu, pravda, ale domnívám se, že bychom měli hovořit eh, také o úvěrech, o finanční stránce eh, společné zemědělské politiky v následujících sedmi letech. O této debatě bychom měli eh, dále přemýšlet, jak postupovat se finančního hlediska. Já bych vás ráda vyslechla a znala vaše názory. Samozřejmě, že to e, nemá nic společného s dnešním návrhem komise. E, jde o zprávu z vlastního podmětu. Děkuji vám. Děkuji, zahajuji diskusi. Jako první se hlásí paní Lebrun. A paní Lebrun, pardon. Merci, monsieur le président pane předsedo. kolegové, eh, já Vítám iniciativu naší kolegyně, paní eh, Polsen, eh, která se chce zabývat otázkou šlechtění. Je to skutečně ústřední otázka v dnešní době. Všichni však konstatujeme, že požadavky eh, budou nadále eh, růst až o 70 Tento růst je dán eh, nárůstem v demografické oblasti, ale také je to dopad celkového vývoje životní úrovně a potřeby především masa. 3 až 15 kilo obilnin je však zapotřebí pro výrobu jednoho kila masa. Takže musíme vyrábět více, pokud chceme být i nadále v nejvyšších pozicích v zemědělství. A agroalimentární průmysl je právě klíčem vývoje v Evropské unii proto, aby tento průmyslový sektor mohl být také v určité rovnováze. Vyrábět více je nezbytné a hned můžeme také říci, že to zároveň znamená, že musíme vyrábět eh, odpovědně, eh, nezneužívat půdu, eh, zajistit udržitelnost. To stále více naši občané žádají. Je nezbytné tedy eh, ještě prohlubovat naše úsilí v zemědělské produkci. Eh, Evropská unie musí ukázat, že tato perspektiva je ekonomicky i sociálně udržitelná. Víme však, že dnešní debata eh, vede eh, k jednoduchému závěru. Musíme učinit vše v oblasti výzkumu a vývoje, abychom nalezli eh, nové alternativy ve výsledcích, tak aby to odpovídalo nezbytnosti, která je žádaná společnosti, ale která je také žádaná udržitelně. To nesmíme nijak dávat do protikladu. Eh, vyrábět více eh, není vždy v souladu s tím vyrábět eh, lépe. Vždy záleží na typu pěstování a také na selekci příslušných odrůd. Chceme-li tedy hovořit o selekci, tak si musíme uvědomit, že to je velmi široké téma, téma, které musí být dostatečně konkretizováno. A proto si klademe otázku prostředků eh, také při využívání chemických eh, materiálů. Musíme vše dobře promyslet a vést evropské výrobce k tomu, aby byli také chráněni před konkurencí. Eh, již máme určitou oblast, která se zabývá kvalitou. Eh, je nutné, eh, aby tato oblast byla více chráněna a bylo by velmi škoda, kdyby Evropa v těchto otázkách stála na okraji pozornosti. Diskutuje se o eh, GMO, o biomateriálech a to na mnoha úrovních. Zemědělský sektor eh, také eh, o tomto debatuje a proto je nezbytné vyslechnout všechny sektory. Je tak však nutné postupovat citlivě a opatrně. My v parlamentu eh, tuto záležitost musíme do provázet, tak aby eh, to bylo spravedlivě eh, rozdělené eh, ve výzkumu a vývoji. Je nutné vycházet z minulosti a jít do budoucnosti. Je nutné však také chránit genetickou rozmanitost zcela jistě později v této zprávě budeme muset toto téma ještě zdůraznit. Děkuji. Bardzo děkuji. Děkuji mnohokrát paní poslankyni a nyní dám slovo panu uh, předsedovi Bovému. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že práce paní Polsen, buď je to pouze takovéto stanovisko, uh, určitě uh, nasměruje trochu komisi jak bylo řečeno, máme zůstat v konkrétní hladině a myslím si, že konkrétní otázkou je rozpočet na výzkum. Když se díváme na poslední roky, tak vidíme, že veškeré prostředky na výzkum byly směrovány na podniky, které měly zajistit, aby populace přijímala geneticky modifikované organismy. Možná si vzpomínáte na projekt, eh, za kterým stalo 12 miliard euro a jmenoval se Entrance Food a mělo 12 milionů euro, pardon, a mělo to pomoci eh, Evropanům, jak si překonat svůj odpor eh, proti, proti geneticky modifikovaným organismům. Takže já si myslím, že v takovéto zprávě bychom měli hlavně říci, že prostřednictvím výzkumného rozpočtu bychom měli propojit zemědělský výbor s výborem pro, roz, pro výzkum a vývoj a zajistit, že zemědělci a výzkumní pracovníci se budou společně účastnit výzkumu osiv. Jinými slovy tedy, měli bychom vycházet z rozdílu kvality půd a zjistit, jestli nebude možné spolu mezi zemědělci a výzkumnými pracovníky vytvořit něco lepšího protože nemůžeme mít jenom jedno osivo pro jakoukoliv půdu. Paní Librán velmi správně říká, že v podstatě osivo je dneska všude stejné a nebere se vůbec v úvahu klimatické podmínky anebo půda. A v podstatě jenom říkají, je tam potřeba dát tolik a tolik, zasít tolik a tolik, budete mít eh, a potom do toho nasypat nebo nalít tolik a tolik a budete mít takový a takový výnos. Ale ono to má také souvislost s klimatickými podmínkami a proto je potřeba, aby osivo bylo přizpůsobené specifikám půdy. A myslím si, že výzkum by mohl být do tohoto lépe zapojen. Tak, abychom hovořili o možném potenciálu, nejenom o standardizaci. Takže si myslím, že tady máme před sebou ještě hodně práce. Je potřeba se soustředit na právní úpravu, o které teď diskutujeme, a pokud se bude ubírat jedním konkrétním směrem, tak bude působit problémy. Je to legislativní úprava týkající se rozmnožovacího materiálu a ta povede k tomu, že v podstatě na to si vybudou mít kontrolu firmy, nikoli zemědělci. Děkuji. Děkuji. Nyní pan poslanec Agnil, prosím. Děkuji, pane předsedo. Otázka paní Polsem byla jednoduchá. Šlechtění rostlin, jaké jsou možnosti zvýšení kvality a produkce? Já mám pocit, že jsou čtyři. První je náhodné křížení s nadějí, že dostanete něco lepšího než předchozí generaci. Druhá možnost je eh, křížení jednotlivých plodin, jak si úmyslné. Máte pocit, že v eh, odrůdě A máte něco dobrého, ale zároveň špatného, v odrůdě B totež a že když je skřížíte, tak budete mít eh, kombinaci obého lepšího, ale může se stát, že také dostanete kombinaci obého horšího, nikdy nevíte. A třetí možnost je, že pilotní osivo dáte eh, do nějakého pytlíku, který ozáříte a doufáte, že vznikne mutace, která bude dobrá pro lidstvo. Pokud by existoval systém frankensteinského jídla, tak asi je to právě tento, ale zdá se, že to nikomu na srdci neleží. A že všem na srdci naopak leží to, že nějaký vědec byl schopen jeden gen vyeliminovat z jedné, nebo eh, vybrat z jedné rostliny a přesunout do rostliny druhé, aby zlepšili její vlastnosti. Já si myslím, že eh, tady prostě zelené lobby k tomu přistupuje tak, eh, že nám jenom říká, že všichni podlehneme špinavým kapitalistům. Na druhou stranu Velké Británii, ve britských ústavech, třeba v Hertfordshire, máme vědce, kteří se dívají zcela jinak na to a nově na to, jak kontrolovat eh, pohyby eh, hmyzu po zemi. Protože hmyz přenáší viry a říkají si, že v podstatě bychom neměli nutně jenom zabíjet eh, tyto, tento hmyz, ale že bychom se měli držet rady, kterou nám dává rostlina typu máty, která v podstatě sama o sobě působí jako repelent. A e, zjevně tři tisíce lidí minulý, minulý rok se snažilo zničit tady tento závod. E, prostě byla tam nějaká akce, e, bylo jich tam 150 nakonec. Já jsem se účastnil Proti strany, těch 150 lidí mělo pocit, že nemá dostatek síly na to, aby se postavili policii, takže v podstatě jenom měli různé projevy proti kapitalismu a potom zpívali písničky francouzsky. Prostě mám pocit, jako kdyby to byla další normandská invaze ale v podstatě takto to vypadá. Pokud to budeme přistupovat takto, tak si myslím, že Evropská unie nemá co tady regulovat a, že to bude jenom dražší a složitější. Pokud, má někdo, pokud chce mít někdo dobrý nápad, tak by celou tuto oblast měl předat zpátky členským státům a ty by se měli rozhodnout, jestli vůbec budou provádět na svém území nějakou geneticky modifikovanou technologii nebo ne. Děkuji. Také děkuji za obohacení naší diskuse a nyní má slovo pan poslanec Andrew, prosím. Oui, merci, euh, président. Ano, děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat eh, paní Polsen za předložení tohoto návrhu zprávy. Eh, je to velmi komplikovaná, ale podstatná věc. Chtěl bych eh, vyjádřit stanovisko pana Silvestrise, stínového zpravodaje, který mě požádal za SD, abych zde předložil jeho stanoviska na začátku této debaty. Zlepšení a zušlechtění rostlin Eh, je možnost ovlivnit vývoj rostlin tak, aby eh, bylo možné jejich zlepšit co do odrůd. Ehm, přitom se snažíme o větší výnosnost eh, a tak, aby odpovídali také novým klimatickým podmínkám. Takovéto zlepšení a jejich selekce, eh, to probíhá nezávisle na jednotlivých postupech stropech. Jde eh, čistě o přírodní selekci. A dnes však eh, hovoříme také o biotechnologii. Eh, tak, jak je selektivita prováděna, tak to má také dopad na výnosnost celkově. Udržitelnost a globalizace, to jsou slova průmyslu, eh, která jsou eh, zneužívána eh, v této souvislosti. Chtěl bych také se snažit vysvětlit, co to znamená udržitelný vývoj této souvislosti eh, rostlinného výběru eh, to znamená, že je nutné zachovat rozmanitost a také kvalitu eh, rostlin. To může být atraktivní pro zemědělce a sice, aby tedy lépe vybírali eh, ušlechtilejší eh, typy eh, rostlin. Snížení rozmanitosti je však spojeno s riziky absolutní devastace všech rostlin, které by eh, se ztratily. My eh, na úrovni politiky musíme stanovit eh, regulační rámec, tak aby selektivita byla pozitivní. Musíme přistoupit k této otázce v zájmu budoucích generací. Buďme opatrní, přijměme také vědecké znalosti, ale myslíme také na dopad našich rozhodnutí. My jsme odpovědní odpovědní za stabilizaci výnosů eh, a také eh, za eh, citlivost jednotlivých rostlin. Nesmíme ani opomenout, že poslední potravinové krize způsobily krizi, jak tedy klasická selekce, tak i jiná musí být spojena také s výzkumem půd. Zohlednit musíme také eh, otázku opatrného postupu, tak aby eh, naše rozhodnutí byla vyvážená a abychom neohrozili eh, budoucí výnosy pro budoucí generace. Děkuji vám. Bardzo dziękuję. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo panu poslanci Rubíkovi. Pan poslanec Rubík, prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Já bych za sebe chtěl říci, že podporuji zprávu paní Poulsen. Myslím, že je velice víc než vhodné, že se věnovala výzkumu v této oblasti. Všechny ty detaily, které jsme se zde vyslechli, jsou více než relevantní a také bych chtěl vyjádřit podporu tomu, co řekl pan Bové. V Evropské unii se jednotlivé členské státy od sebe zásadním způsobem liší a často dochází k tomu, že společnost si objedná nějaký výzkum a pak neprovede pak provede eh, ty testy, zjistí, jaký to má komerční potenciál, udělá si kampaň na prodej, marketing, ale přitom ten produkt eh, nemusí být vůbec vhodný pro jiné klima. Přitom zemědělci, malé střední podniky a farmy věří reklamní kampani, zakoupí příslušný výrobek, začnou ho používat a ukáže se, že je to k ničemu a nikdo jim samozřejmě takovou ztrátu nenahradí. Takže když eh, řešíme tuto problematiku, je potřeba se zaměřit na to, eh, že šlechtění rostlin a vytváření nových odrůd musí být vždy přizpůsobeno regionální situaci. Každá země si může najít svůj mechanismus, jak podporovat šlechtění rostlin. Teoreticky takovéto mechanismy existují. Já bych poukázal na lotyšskou nedávnou zkušenost, protože jsem nedávno navštívil firmu, která eh, šlechtí brambory. A eh, bylo mi tam řečeno, že existuje, existuje řada odrůd eh, brambor, které byly v Lotyšsku vyšlechtěny, jsou velice odolné vůči nejrůznějším škodlivým organismům, mají dobrou výnosnost a v Lotyšsku se pěstují už po desítky let. Pak jsem se podíval do literatury a zjistil jsem, že podobné odrůdy brambor posledních letech eh, začínají hm, selhávat, už nejsou najednou tak, eh, tak osvědčené. A tady bych chtěl zdůraznit tu otázku praktických testů. Dále bych chtěl říci, že musíme být obezřetní, pokud jde o nastavení správné rovnováhy mezi liberálním trhem a kvalitou potravin. Já se vzpomínám na dobu před 60 lety, na ty brambory, které eh, jsme tehdy jedli a ty jsou nesrovnatelné s dnešními, pokud jde o chuť či kvalitu. Dnešní brambory jsou mnohem tvrdší, nemají v podstatě žádnou chuť ani vůni, jako je měli před 60 lety. Já neříkám, abychom se vraceli do minulosti, ale možná bychom se měli zamyslet nad kvalitou výrobků a rozlišovat mezi firmami, které se pouští do ekologické produkce, zamyslet se také nad problematikou obalů a tak podobně. Takové výrobky samozřejmě potom budou dražší a ne každý spotřebitel si je bude moci dovolit. A levnější eh, brambory které nejsou tak kvalitní, nakonec ani neobsahují tolik nutričních eh, hodnot. Každopádně chtěl bych říci, že tato zpráva je velice zajímavá a těším se na diskuzi a doufejme, že to bude zpráva přínosná pro celou Evropskou unii. Děkuji. děkuji. Děkuji mnohokrát. Navážu uh, na tu chuť z dětství. Možná, že tu chuť si pamatujeme jinak, protože jsme tehdy byli mladí. Ale v každém případě děkuji. A nyní dávám slovo zástupci komise. Thank you. Uh... Děkuji vám, pane předsedo. Já nahradím pana Janese Karamiciuse, našeho právníka, který tady dnes nemůže být. Teď se jedná o odborné záležitosti, takže vystoupím místo něj. Evropská komise si uvědomuje, že velkou výzvu představují klimatické změny a že to je výzva stejně jako rostoucí počet obyvatel potravinová bezpečnost a tak dále. Domníváme se, že zlepšení šlechtění rostlin a šlechtění nových odrůd má zásadní význam, pokud chceme problémy současnosti řešit. Proto se také domníváme, že je velice důležité vyhradit si patřičné prostředky pro tento výzkum. Zároveň chci říci, že evropský sektor šlechtění rostlin je velice inovativní a je úzce propojen s výzkumem. Jsou to sektory skutečně inovativní, vysoce inovativní. Existuje studie společného výzkumného střediska o potřebě veřejného šlechtění, což by také možná mohl být jeden z aspektů, který eh, by bylo dobré zvážit, zejména v případě omezených plodin. A pokud jde o diskuzi o GMO, ta tady trochu eh, ve špatném světle představila sektor šlechtění, šlechtění rostlin v EU oproti jiným regionům na světě, totiž máme řadu malých a středních podniků a určitá odvětví eh, dokonce zahrnují celou řadu mikropodniků, což je dobré. Evropská komise zpracovává teď studii, aby získala přesnější představu o situaci, ale chtěla jsem říci, že tady eh, toto není sektor velkých podniků, ale že tady je celá řada eh, malých, středních podniků i mikropodniků a my věříme, že současná legislativa o uvádění osiv na trh podporuje tyto menší podniky, protože nastavuje rovná pravidla hry pro registraci odrůd před uvedením na trh. Existuje vazba mezi návrhem na reprodukční, pokud jde o reprodukční materiál rostlin, který jste se rozhodli, že odložíte na 30. září. Ten totiž řeší celou řadu různých eh, registračních postupů před uvedením na trh. A já bych jenom chtěla říct, že jsme řešili požadavky na testování nových odrůd a řešili jsme harmonizaci eh, takového testování z hlediska užitkové hodnoty pro pěstování. Testování odrůd eh, v tuto chvíli probíhá v členských státech podle národních eh, místních klimatických podmínek a my chceme nasměrovat to šlechtění rostlin tak, abychom redukovali eh, použití pesticidů, abychom zlepšili zdraví rostlin, abychom brali v potaz eh, klimatické změny, abychom eh, dosáhli odolnějších odrůd, odrůd, které nejsou tak náročné na vodu a tak dále. Domníváme se, že biodiverzita je zásadně důležitá, pokud je o uchování genetických zdrojů a materiálů pro šlechtění rostlin a proto navrhujeme řadu nových přístupů, které mají zajistit, že bude k dispozici dostatek eh, diverzifikovanějšího materiálu. V našem návrhu podporujeme šlechtitele i eh, mezi zahradníky a eh, zemědělci, kteří se sami šlechtění věnují. Na závěr bych chtěla říci, že testování odrůd v členských státech to je oficiální eh, testování odrůd. Existuje k tomu seznam doporučení, který je dán k dispozici zemědělcům, tak aby měli k dispozici úřední informace pro odrůdy, které používají. Děkuji. Bardzo Děkuji mnohokrát. Jestli už se někdo jiný nehlásí, tak poprosím paní poslankyni zpravodajku, aby pokud chce, tak se ještě vyjádřila. Prosím, máte slovo. Tak, ordförande, já musím se, já je velmi Že tady zazněla celá řada různých názorů, protože to jenom podporuje kreativní diskuzi. V listopadu Eh, proběhne krátké slyšení, jeho se zúčastní tři různí výzkumníci. Z nich jeden se bude věnovat současným šlechtitelským technikám a myslím, že to může být pro nás, pro všechny zajímavé a pomůže nám to eh, rozhodnout se, jak zprávu podpoříme. Budeme si moci vyslechnout také eh, výzkumníka, který se věnuje šlechtění eh, biorostlin, bioodrůd. Myslím si, že to může být tedy velice zajímavá kombinace a že to podpoří naši další kreativitu. Já myslím, že následně se určitě dostaví kvalitní výsledky. Děkuji. Bardzo paní děkuji. Děkuji mnohokrát. Určitě toto slyšení obohatí naši práci. Takže 25. listopadu opět k tomu bude výměna názorů s tím, že do 2. prosince musí být předkládány pozněvací návrhy a předpokládáme, že na výboru by to mělo být přijato v lednu či únoru příštího roku. Ne, ne? Tak prosím vysvětlete. Jag är ledsen men du är inne på nästa Omlouvám se. Ale myslím, že teď jste se přehlídl a že jste uh, hovořil k šestému bodu zdraví zvířat. Kolejného punktu, který tež je... E, Dobrá, tak tím pádem se můžeme pustit do dalšího bodu, kde také máte zprávu. To se týká zdraví zvířat s tím, že třetí hlavní přeskum eh, legislativního balíčku o eh, zdraví zvířat a rostlin se právě týká eh, zdraví zvířat a v současné době máme zhruba 50 směrnic a nařízení a 400 nástrojů sekundární legislativy s tím, že některé byly přijaty už v roce 1964. Právo zdraví, zdraví zvířat, o kterém máme dnes hovořit, má zajistit eh, jednoduchý, zjednodušený, transparentní a jasný regulační rámec pro zdraví zvířat v Evropské unii. S tím, že zpravodajkou je paní, před, paní místopředsedkyně Marit Paulsen. Prosím, máte slovo. To dzisiaj pani dzień Tak, herr ordförande o čára kollegor. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, ano, dostáváme se k tématu, které je součástí celého balíčku návrhů Sanko. A je to záležitost, která nás vede k tomu, abychom zaujali zcela jasné stanovisko. Zdá se, že je nezbytné eh, přijmout eh, takové dokumenta, které nahradí 40 eh, legislativních textů, takže je to eh, velmi komplikovaný postup. A chtěla bych eh, také říci, že je nezbytné, abyste se věnovali této záležitosti. A prosím, zapomeňte na, vš- na všechno, co jste slyšeli již k tomuto tématu zdraví zvířat. Nejde o zdraví zvířat obecně vzato, nýbrž o legislativu, která se týká pouze přenosných eh, onemocnění a eh, o nic jiného. Jde tedy o eh, nemoci zvířat, které jsou přímo předávány nákazou. Prosím, dívejte se na tento návrh tímto eh, způsobem. Jde tedy o návrhy eh, proti kontaminaci a nikoliv o zdraví jako takové. Samozřejmě, že se to týká zdraví jako takového, ale jsou zde eh, mnohé organizace v mnoha zemích Evropy, které se domnívají, že tento návrh je návrh týkající se zdraví a ehm, dobrých životních podmínek pro eh, zvířat. Není to tedy animal welfare. Takže doufám, že jsme to všichni již pochopili. A jde zde o e, ty situace velikých e, katastrof, které byly způsobeny e, katarální horečkou, salmonelami a dalšími eh, onemocními. Eh, musíme tedy hovořit o eh, těchto velikých nemocných, protože 60 těchto nákaz jsou nákazy, které se dotknou veškeré populace a zároveň jsou to takové nákazy, které dopadají na lidi je důležité to, že tyto nákazy mohou vést ke katastrofě eh, a to s různým dopadem dle jednotlivých zvířat, ale má to také dopad na eh, lidskou populaci. Zde je nutné mít celá jasný, transparentní systém, který umožní eh, objevit tyto eh, nákazy a eh, také se jim bránit a působit preventivně proti nim. Známe veškeré komplikace a také kontraindikace ohledně těchto eh, nákaz. Když si přečtete eh, tento návrh, tak si uvědomíte, že jsou to akty jak přenesené působnosti, tak i v eh, onen druhý typ aktů. O tom se hovoří hned z počátku. Říká se, komise má právo učinit opatření opatření eh, velmi detailního rázu v souvislosti s určitým nákazy je nutné vždy postupovat eh, dle eh, příslušných eh, úprav. A samozřejmě, že jde o také lidi ve vědě a výzkumu. Zároveň je nutné také zohlednit nový výskyt nových nákaz a vždy je nutné reagovat velmi rychle. To znamená, že nemůžeme mít legislativní návrh, který by vždy závisel na aktech přenesené pravomoci. Velmi často je nutné reagovat velmi rychle na základě právě vědeckých znalostí, jinak se situace jenom zhorší. Další bod, o kterém je nutné rovněž debatovat, je otázka určitého konfliktu mezi vnitřním trhem, který je e, otevřený, e, volný, ale prožíváme na tomto trhu také e, nezaměstnanost. Chceme, aby tento vnitřní trh fungoval. A když stojíme před živočišnými produkty a když hovoříme také o živých eh, zvířatech, tak je zde vždy otázka, jak zajistit volný pohyb bez toho, abychom byli vystaveni eh, nákazám. To je velmi komplikovaná záležitost. Jak vyřešit eh, tento konflikt? Jde-li o zvířata, pak musíme myslet také na biobezpečnost. My převážíme zvířata, chováme zvířata a je nutné zajistit jejich bezpečnost. Když dochází k přepravě zvířat, tak se navýší ještě riziko rozšíření určitých onemocnění. A každý se na to dívá jinak. Já nevím, jak řešit tyto problémy. Jsou eh, možnosti používat antibiotika, ale rezistence na antibiotika je rovněž velmi nebezpečný jev. Dnes je velmi důležité pochopit i tyto souvislosti. Máme eh, dnes legislativní texty o rezistenci na antibiotika, ale jedná se o dopad z neužívání antibiotik. Je to zároveň eh, spojeno s onemocněními, která nejsou eh, nakažlivá. Antibiotika se dnes používají velmi často jenom mm, jako eh, celkovou ochranu v ochraně proti všem možným onemocněním a tak vzniká eh, skutečný problém. Dochází k zneužívání antibiotik, což vede k rezistenci na antibiotika a měli bychom bojovat pouze proti nakažlivým nemocem. Takže to představuje určitý problém. V tomto textu jsou veliké rozpory. Když si přečtete tento text, tak si uvědomíte, že tento text hovoří o různých typech kontrol, které již existují. Nehovoří se tam tolik o biologii, o konkrétních aktivitách, ale o tom, co je velmi komplikované a je to vše ve více jak 250 odstavcích. Já předpokládám, že budeme mít mnohé návrhy, které zcela jistě se vůbec nebudou dotýkat obsahu tohoto textu a nebude se to týkat vůbec toho, co v tomto textu je navrhováno. Jde v tomto legislativním textu pouze o nakažlivé nemoci a o vytvoření kontroly a prevence těchto onemocnění, vytvoření celého systému, který eh, nám umožní eh, potírat eh, tyto nakažlivé nemoci. Já doufám, že naše debata bude živá a doufám, že si text přečtete velmi pečlivě. Děkuji. Rzeczywiście zadanie wyjątkowe. Ano, děkuji, máte pravdu, je to velice náročná práce. Mnohokrát děkujeme paní zpravodajkyni a nyní se pustíme do diskuse. Jako první si vezme slovo paní poslankyně García Pérez. Prosím, máte slovo. Gracias. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji paní Paulsen za přednesení této zprávy. Ta poukazuje na zásadní otázky týkající se obecné diskuze, kterou vedeme o dobrých životních podmínkách a zdraví zvířat. Jménem své kolegyně paní Baráčio, která bohužel nemohla tady dnes s námi být a která je stínovou zpravodajkou za socialisty, bych chtěla přednést její vyjádření. V posledních dnech jsme eh, dostali tři reakce z národních parlamentů z Rakouska a Itálie a Portugalska, pokud jde o toto nařízení o zdraví zvířat. V těchto poznámkách se eh, hovoří o nutnosti respektovat subsidiaritu a spochybňuje se to v případě prováděcích a delegovaných aktů, čímž se vlastně shoduje ehm, paní Bareče s vámi, paní Paulsen. Za socialisty eh, tady mohu říci, že máme stejnou obavu. Toto nařízení nařízení má více než 100 článků, které dávají komisi pravomoc přijímat delegované akty a 50 článků, které dávají pravomoc přijímat prováděcí akty, ale přitom tam není ani seznam ehm, příslušných eh, nákaz, jichž bych se to mělo týkat. Takže se jedná o pro, problém institucionální, ale rovněž problém politický, který je třeba vyřešit. Eh, Kromě toho je to obrovský počet delegovaných aktů, který spochybňuje snahu komise zjednodušit současně platnou legislativu a zpřehlednit ji pro eh, všechny, kteří se podílejí na eh, péči o zdraví zvířat. To znamená, že současný návrh znění není dostatečně jasný z tohoto důvodu eh, se stínová zpravodajka domnívá, že je třeba upravit eh, toto nařízení tak, aby obsahovalo všechny důležité prvky, například seznam onemocnění, seznam nákaz, eh, na základě současných zkušeností. Víme, že je potřeba dát komisi jisté pravomoci, aby za určených okolností mohla intervenovat, pokud je to mimořádná, citlivá situace, aby mohla zasáhnout na základě tohoto nařízení. Nicméně existují určité prvky, které jsou občas obsaženy v tomto nařízení a které by měly být namísto toho předmětem politického rozhodnutí Rady a parlamentu. Kromě toho je třeba se zvolit kritéria pro organizaci delegovaných aktů a podrobně regulovat eh, příslušné pravomoci, jimiž eh, se má vytvářet eh, průhledná, pochopitelná legislativa pro celý zemědělský sektor v EU. Dále žádáme, aby spotřebitelé v Evropské unii a mimo EU měli k dispozici veškeré informace o eh, potravinách, které odpovídají všem hygienickým požadavkům. Myslím si, že tyto standardy umožní tom aby naše výrobky eh, byly dobře prodejné v zahraničí a mám na mysli například a především americký trh eh, vzhledem k tomu, že se uvažuje o vytvoření zóny volného obchodu mezi EU a USA. Paní Baráčiu zastupuje region Sardenia, který již roky trpí následkem nákaz například katarální horečky ovcí. Ehm, která nikdy nebyla úplně vymícena a žádá, aby kvalitní výrobky eh, byly jediné výrobky, které se objevují na našem trhu. Současné, současná situace eh, má eh, dopad na řadu dalších sektorů evropského zemědělství a vede k určitým obavám, pokud jde o kvalitu potravin. Děkuji. Bardzo dziękuję pani. Děkuji mnohokrát, paní poslankyně, a nyní dostane slovo pan poslanec Smith, prosím. Thanks, President. Uh, also Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem byl také stínovým zpravodajem, takže jsem chtěl poblahopřát mnohokrát k výsledkům a velmi rozsáhlé práce paní Polsen. Jsem rád, že to je právě ona, kde je zpravodajkou k této komplikované problematice, protože budeme muset být velmi disciplinovaní přístup, v přístupu k této problematice. Protože, jak správně říkáš, Marit, nejde o dobré podmínky, dobré životní podmínky zvířat. To není to správné místo k této diskusi. K tomu máme zvláštní legislativní návrh, na kterém pracují přátelé v komisi. Tady se to týká spíše otázky, eh, otázky boje s nákazami. Co se týče aktů v přenesené pravomoci, tak tady myslím, že komise se rozhodla správně. Komise chtěla vytvořit přísnější evropský rámec, který by snížil flexibilitu U aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů mě vždy vždy jde o to, aby se proti tomu nestavily orgány členských států, protože konec konců orgány členských států budou ten systém zavádět a jak jsme viděli jinde, je potřeba zajistit jejich součinnost. Zatím neznám odpověď na tuto otázku, ale vím, že některé parlamenty členských států už se touto agendou zabývají Pochopitelně, že tento návrh zatím ještě není v konečné podobě a budeme se muset dále zamýšlet nad tím, jak aktiv přenesené pravomoci budou přesněji vymezenější než v tuto chvíli. Potom ještě dvě otázky. Za prvé, referenční laboratoře společenství. To si myslím, že je otázka, kterou bychom se měli zabývat. A táží se komise, jestli se zabývají rozpočtem pro evropskou úroveň veterinární politiky, tak abychom mohli pomáhat národním referenčním veterinárním laboratořím. Já jsem říkal, že je potřeba se postarat o to, abychom jasně vyjasnili tento návrh. Zónoze Salmonella a TSE nejsou součástí tohoto návrhu. To je zvláštní, protože konec konců to jsou přenosné choroby. A když říkáte, že určitě se tam nevejde, nevejdou dobré životní podmínky zvířat, tak si ale myslím, že tyto choroby, které jsem výjmenoval, by se tam vešly. V každém případě tedy myslím, že před námi stojí ještě velmi dlouhá cesta. Bardzo děkuji, pan... Děkuji mnohokrát, pane poslanče, a nyní má slovo paní poslankyně Jeble, prosím. Vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo. Jen především bych chtěla poděkovat zpravodajce paní Pausen za to, co zatím vypracovala a také děkuji za ochotu s námi úzce spolupracovat. Děkuji vám, paní Pausen, za to. A děkuji vám také za váš úvod, který velmi dobře popsal problematiku tohoto eh, dokumentu. Pokud eh, chceme jít eh, tou cestou, kterou vy jste zde předložila a která byla projednána s námi, stínovými zpravodaji, tak jako parlament uděláme jistě dobrý návrh. A jde skutečně o ty body, o kterých vy jste se zmínila a jsem velmi ráda, že i ostatní stínoví zpravodajové jdou stejnou eh, cestou eh, a mají stejný názor na delegované i prováděcí akty. Musíme přesně přemýšlet o tom, kdo co kdy bude rozhodovat a na jakém základě. Eh, druhá důležitá věc eh, se týká toho, že nám musí být celá jasné to, že jde eh, o opatření ochrany před přenosnými nemocemi. Jde tedy o celý proces, který je nutné zastavit, je-li zde nebezpečí přenosu nemocí a jde-li také o prevenci. Mm, je té, eh, však celá řada o které věcí, o které skutečně nejde. A jsem velmi ráda, že jste také zmínila ty body, které jsou lépe upravovány eh, v jiných dokumentech, protože jinak by to, co je důležité, bylo zakryto. Eh, chtěla bych se zmínit o několika málo bodech, které se mi zdají být eh, problematická, a to je článek 5 až 8, tedy seznam o nemocnění. Eh, je zde otázka dopad na biodiverzitu, na znečištění životního prostředí a také to, eh, že když eh, by se sem dostaly určité věci, které ještě nejsou úplně jasné, eh, pak by se stížila celá situace. Článek 4 druhý zvířat. Komise navrhuje definovat zvířata pouze k účelu této, tohoto dokumentu. Já si kladu otázku, zda kritéria pro definici by eh, nebyla eh, lepší z eh, seznamu OIM. Dále je zde také paralelně probíhající opatření a řízení. I zde se musíme podívat na to, abychom nediskutovali o jiných právních základech. To by byl byrokratický horor a problém, který bychom vlastně způsobili. Dále jde také o otázku komerčních transportu, označování eh, hospodářského dobytka. I toto je otázka, která by měla být zcela jasně eh, definována nebo jasně delimitována, tak eh, aby eh, bylo zcela jasně jasné, co opravujeme my a jak také například budeme zacházet s antibiotiky. To je velmi důležitá problematika, která ve zprávě musí být rovněž uvedena, ale mnohem širší dopad eh, bude mít také eh, nařízení o veterinárních léčivech. Eh, takže myslím, že budeme mít hodně práce, kterou musíme zvládnout. Ale pokud půjdeme tou cestou, kterou paní Pausen navrhuje, pak můžeme jako parlament být velmi silný a vypracovat dobrou zprávu, která je velmi důležitá a velmi významná. Děkuji. Děkuji, paní. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo paní poslankyni Ajuzo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem stínovou zpravodajkou pro eh, stanovisko v Envy a já bych nejprve chtěla poděkovat za vysvětlení paní Paulsen a chci říci, že souhlasím s tím, co říkala, že se nejedná o nařízení o dobrých životních podmínkách zvířat. Musíme to zcela jasně rozlišovat. Je pravda, že dobré životní podmínky znamenají, že zvířata jsou zdravá, ale přece jenom tady jde o jinou záležitost. Komise chce zlepšit současné standardy a současné systémy, hlavně pokud jde o kontroly a to tak, že se eh, rozdělí zvířata do různých eh, kategorií. Opět mám stejnou eh, poznámku, jako jsem měla u dřívější zprávy, že tady dochází ke zneužívání delegovaných aktů ze strany Evropské komise. Pokud jde o tento návrh, myslím si, že na druhé straně má dobrý základ, dobrý cíl a může to být eh, návrh, který současnou situaci rozumným způsobem zlepší. Ale jsou tady ty delegované a prováděcí akci, k tomu se i kolegové vyjádřili. Také bych si přála vyjasnění některých definic. V tuto chvíli není úplně jasné, jaká eh, eh, zvířata jsou jakým způsobem kategorizována, co jsou to ty oficiální kontroly. Tady jsou jakési dva různé druhy kontrol. E, rozlišuje se mezi zvířaty, která jsou volně žijící, zvířaty, která jsou v chovu. Takže si myslím, že podle toho by se měla rozlišovat e, i ty kontroly. Toto nařízení chce také kontrolovat nákazy zvířat e, Eh, žijící ve volné přírodě, což si myslím, že je velice komplikované. Pokud jde o vývoz, ta komise tady chce eh, regulovat podmínky v členských státech ve vztahu k třetím zemím. A opět opakuji to, co už jsem říkala, pokud jde o ochranu rostlin. Já mám obavy a myslím, že my bychom všichni měli mít obavy jenom z toho, co se dováží do našich zemí ze třetích států, ale jinak, pokud jde o ten opačný směr, záleží na bilaterálních vztazích a režimech a na dohodách, které případně Evropská unie jako celek má s třetími zeměmi. Pokud jde o devátý článek, tak tam je také jeden velice eh, důležitý bod, protože tam se hovoří o tom, že všichni provozovatelé a zasahující osoby musí prokázat znalost v oblasti eh, zdraví. Já myslím, že toto znění není dostatečné potřeba to rozpracovat eh, a opět zapracování těch divoce žijících zvířat, to je velice komplikované. Ehm, prakticky si myslím, že to je nemožné a nedokážu si představit, jak bychom to chtěli standardizovat. Pokud jde o identifikaci rizik, tak eh, zde eh, navrhuj, se navrhují eh, různé formáty, ale já myslím, že hlavně záleží na informacích, které jsou obsaženy, že formáty se mohou v jednotlivých členských státech různit. A poslední věc, tady nevím, jestli jsem to dobře pochopila, ale já z toho mám dojem, že komise chce kontrolovat pohyb zvířat v rámci každého jednotlivého členského státu. Uh, Možná to tak není, ale každopádně bych chtěla říci, že to by byla věc, která by měla zůstat na základě eh, zásady subsidiarity kompetenci členských států. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní poslankyně. A nyní má slovo pan poslanec Agňo, prosím. Thank you, Chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tento pořad, tento bod na pořadu jednání je jednoduchý. Dvě slova. Zdraví zvířat. Tak by si člověk říkal, že zdravé zvíře je zvíře, které přežije. U kterého je pravděpodobné, že přežije. Pokud by za dva, za tři roky evropská legislativa byla zavedena ve Spojeném království, tak to povede k zabití milionů kuřat každý rok. A to si myslím, že není dobré pro zdraví zvířat a ptáků. Konkrétně jde o Eh, zákaz eh, krácení zobáků eh, infračervenými prostředky, protože Evropská unie říká, že se jedná o barbarský zákrok. Já si myslím, že to je v podstatě jenom o trochu horší než obřízka u lidí. Takže co se stane s těmi kuřaty, které takto nebyly ořezány? Na konci toho zobáku je takový háček a když se stane, že klovne jiné, jiné kuře, tak to projde kůží a následně začne klovat a klovat a klovat a poteče více a více krve, potom se do toho zapojí více kuřat a nakonec v podstatě se, se uklovou. V drubežářském průmyslu ve Spojeném království se snažíme tomuto zabránit, zabránit tomuto blázni, bláznovství z Evropské unie a někteří naši drůbežáři slíbili, že 14 měsíců nebudou a zkracovat zobáky a v podstatě eh, jeden z nich eh, eh, toho začal velice litovat a vzdal to a požádal někoho, aby 28-měsíční kuřata takto ošetřil, zkrátit zkrátil, jiným, eh, zkrátil jim zobálky, protože v podstatě 500 zvířat denně eh, bylo takto zabíjeno kanibalismem, v podstatě uklovali se. Takže si myslíme, že Evropská unie eh, by měla o to vše ustoupit, protože bude trvat spousta let, než se nám podaří vyšlechtit kuřata, která nejsou takto agresivní, protože to vyplývá z povahy kuřat. Takže než takto s dobrými úmysly eh, budeme dále přinášet zákony, které budou zabíjet zvířata, tak se podívejme na to, co se děje. Vyčerpali jsme. Takže jsme tímto vyčerpali eh, žádosti o slovo ze strany poslanců, takže poprosím zástupce komise, bude to pan Alberto Ladomada. Prosím, máte slovo. Bardzo proszę przedstawiciela komisji. Prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodajce a děkuji všem diskutujícím. Já se domnívám, že obecně vzato eh, jsem slyšel pozitivní názory na návrh komise. Tento návrh je velmi ambiciózní a chtěl bych připomenout také to, že je zde na 40 legislativních textů, které eh, existují eh, a mají být změněny tímto textem Celé reky, roky komise pracovala na návrhu eh, eh, tohoto postupu a příspěvek Evropského parlamentu i rady bude velmi důležitý eh, ve smyslu zlepšení tohoto návrhu. Hlavním obavou která byla vyjádřena, se je veliký počet aktů přenesené eh, pravomoci i prováděcích aktů. A zde se vracím k tomu, co bylo právě řečeno eh, tento návrh má změnit 40 legislativních textů, ve kterých jsou celé stovky mandátů pro komisi na přijetí sekundárních právních aktů dle postupu eh, komitologického. Tyto akty se tedy sníží asi na 150, tak jak již bylo také uvedeno mým předřečníkem. To znamená, že komise se snaží postupovat přiměřeným způsobem s ohledem na rozdělení na základní eh, akty, akty přenesené pravomoci a prováděcí akty. Eh, jsme samozřejmě ochotní se radou a parlamentem debatovat a eh, projednat jednotlivé příspěvky, již se zmínil seznam onemocnění a e, jsme e, ochotni debatovat o možném zlepšení těchto návrhů. E, potom několik zásadních otázek. Nejde o zdraví zvířat v tomto návrhu, tedy zdraví zvířat je pouze zohledněno, tak jak to také říkají příslušné články základních textů a jednotlivé odkazy jsou tam, kde je to nezbytné. Vychází se přitom z kritérií eh, pro eh, zjištění onemocnění. Zdraví zvířat je důležité a všichni si jistě dovedeme představit to, Eh, jak velmi zvíře trpí eh, onemocněním, jako je třeba katarální eh, horečka ovcí, která vede k tomu, že ovce již nemohou žrát a podobně. Jsou to onemocnění, které mají veliký dopad na zdraví zvíře. Takže toto všechno chceme zohlednit při stanovování priorit a také při stanovování kontrolních postupů těchto nemocí. Dalším důležitým aspektem je antibakteriální rezistence a zde již máme eh, regulační rámec v dnešním nařízení o kontrole zónos. Zde jde o dva legislativní akty parlamentu a rady a návrh komise na nich nic nezmění. Tato opatření budou platit i nadále. Ale na základě tohoto návrhu komise chceme změnit přístup ohledně antimikrobiální rezistence. A chceme vyjasnit to, že prevence a kontrola patogenních agentů a činidel jsou a právě hlavními faktory této rezistence. I ty je eh, možné kontrolovat a to nezávisle na dopadech eh, pro lidské zdraví. Pokud eh, existují původci onemocnění, kteří jsou rezistentní, pak mohou být kontrolovány a musí být kontrolovány, i když eh, se netýká o ohrožení eh, lidského zdraví a pouze ohrožení zvířecího eh, zdraví. To je tedy doplněk dnešnímu legislativnímu rámci. Některé aspekty samozřejmě padají mimo návrh eh, komise. Eh, to se týká například používání léčiv. A tak, eh, jak zatím Toto není upraveno v dnešních právních aktech ani v aktech o nemocích přenosných zvířaty i lidmi. Je nutné spolupracovat s dalšími kolegy tak, aby byly navrženy další možnosti opatření na kontrolu antimikrobiální rezistence. Hovořilo se zde také o jednom problému, a to je obchodování a otázka toho, nakolik má obchodování být upraveno. Padla zde poznámka ohledně přepravy zvířat na národní úrovni. E, tento návrh nemění pravidla, která již existují a která se týkají přepravy a obchodování mezi členskými státy. My jednotlivým členským státům přenecháme úpravu otázky přepravy na vlastním území. To znamená, že tento přístup neměníme. Co se týče dovozů, zde se jedná o otázku velmi dobře upravenou dnešními eh, již platnými dokumenty. My zde chceme pouze jednotlivá ustanovení upravit eh, ve smyslu zlepšení, eh, co se týče produktů živočišného původu. Co se týče vývozu, to, co se zde navrhuje, je zlepšení nejenom zdraví zvířat celkově, ale jde také o lepší pochopení toho, jaká pravidla existují v EU eh, na úrovni třetích států. Eh, v komisi si velmi uvědomujeme to, jak je obtížné třetím státům zprostředkovat jedinečnost eh, a také komplexnost aplikovanost našich právních předpisů. Tyto dva faktory, tedy komplexnost i zvláštnost našich legislativních úprav, jsou třetími státy velmi často využívány proto, aby naše produkty nebyly akceptovány. To znamená, že na jedné straně tedy chceme statut EU zlepšit a na druhé straně chceme také naše právní předpisy zjednodušit zjednodušit a tím je učinit lépe srozumitelné eh, třetím státům eh, a tak podporovat eh, náš vývoz. Ještě mi dovolte několik konkrétních odpovědí na otázky, které byly zde položeny. Referenční laboratoře. Máme jich 14 v Evropské unii zabývají se onemocněním zvířat a jsou rozhodujícím bodem, který přispívá k tomu, že politika zdraví zvířat v Evropské unii se zlepšila v posledních desetiletích. Tyto referenční laboratoře pracovaly skvělým způsobem ve smyslu koordinace národních laboratoří a také zajistili lepší důvěru. Tyto laboratoře byly důležité ve smyslu zlepšení důvěry ve vědecké znalosti, ze kterých vycházejí legislativní legislativní akty. My si velmi dobře uvědomujeme to, že návrh Tento návrh posiluje pozici referenčních laboratoří také ohledně eh, rozpočtu. Tím je vůle komise stvrzena aby tento systém referenčních laboratoří byl posílen. Je zde ještě další aspekt, který také souvisí s laboratořemi. A sice tam, kde v návrhu poprvé se hovoří o tom, že diagnostické banky mají vznikat, a částečně u některých eh, onemocnění jsme viděli, že je obtížné na trhu bezprostředně pracovat Především potřebujeme-li znalosti ohledně prevence onemocnění. A v tomto návrhu je také řečeno, že mají vznikat diagnostické banky které budou eh, na úrovni referenčních laboratoří a mají být využitelné pro laboratoře jednotlivých členských států v případě potřeby. Mohu tak stvrdit to, že komise, která eh, tento systém referenčních laboratoří vytvořila, je chce také posílit. Právní předpisy o zoonózách a jiných nemocech, jakož i BSE, jsou zahrnuty. V tom právním návrhu máme i e, tyto body. Specifické právní akty například o zoonozách, BSE a podobně se tímto nemění, protože tento, tyto právní předpisy mají vyšší eh, eh, úroveň než eh, tento návrh o zdraví zvířat. Takže zde jsme nechtěli být příliš ambiciozní v těchto bodech. Také vzdělávání je otázka velmi závažná. My chceme mít eh, veterináře a také výrobce, kteří jsou dostatečně vzděláni a kteří mají odborné znalosti, nezabýváme se takovými detaily, jako jsou patenty nebo povolení. To je věc, která musí být dále upravena v aktech se přenesenou pravomocí. Evropská unie a komise nenavrhuje zabývat se všemi nemocemi i e, divoké zvěře. Existují však nemoci, které jsou se na dno přenosné z divokých zvířat na e, jiná zvířata. A to také na úrovni třetích zemí. Příkladem je také prasečí mor z azijských zemí a z Ruska, Běloruska je zde nebezpečí, že takováto nákaza bude přenosná. A máme také pozitivní zkušenosti, jako je e, nákaza stekliny e, lišek. Zde e, kontrola onemocnění divokých zvířat je otázkou řešitelnou. Dá se tady udělat mnoho a e, nemělo by být namítáno, že jsme příliš ambiciozní. E, tolik z mé strany komise je k dispozici zpravodajce i ostatním e, k debatě a ke konzultaci. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát za vysvětlení. Vidím, že paní poslankyně Jegle se hlásí. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi otázku na adresu komise. A sice zabývala se komise také přesně tím, co má konkrétně být upraveno na evropské úrovni a má konkrétní části v tomto balíku, které eh, také v rámci subsidiarity by měly být uproveny i v budoucnosti na národní úrovni. Děkuji. Zdá se, že nikdo jiný se nehlásí s otázkami, tak poprosím zástupce komise, aby odpověděl. Děkuji. Jak řekla paní zpravodajka, jedná se o legislativu, která řeší přenosné choroby. A to z toho důvodu, že pokud jde o přenosná onemocnění, tak přidanou hodnotou kroků na evropské úrovni, ehm, jak se o této přidané hodnotě není pochyb, protože se jedná o nákazu která se snadno může šířit přes hranice. Takže tady je, myslím, ta evropská přidaná hodnota zcela evidentní. Harmonizace tedy bude přínosná. My jsme tedy v zásadě, eh, pokud jde o ty kritéria eh, pro onemocnění, která jsou na seznamu, eh, jsme se snažili jasně říci, u kterých nákaz je opatření na evropské úrovni skutečně klíčové. Nicméně necháváme na členských státech určitou volnost, pokud si přejí zareagovat také na jiné nákazy, a to za předpokladu, že kroky členských států nejsou v rozporu se zásadami tohoto textu a nebo zásadami jednotného trhu. Nesmíme totiž zapomínat na to, že už po desítky let se nákazy zvířat používají jako záminka protekcionismu. Dobře o tom víme, jsou tu často státy mezi třetími zeměmi, které se snaží omezovat své dovozy ne úplně Eh, odůvodněně a je proto potřeba najít nějakou rovnováhu mezi intervencí na evropské úrovni a úrovní členských států. A samozřejmě, že eh, žádná z těch intervencí nemůže být úplně neomezená, protože jinak bychom se dostali eh, do takové smyčky nekonečného omezování zásad volného jednotného trhu. Já myslím, že to je snad jasné. Děkuji. Pani posledník paní poslankyně kýve, takže předpokládám, že eh, byla spokojena s odpovědí. Takže poprosím paní zpravodajkyni, aby si ještě jednou vzala slovo, jestli chcete. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také mnohokrát všem kolegům a kolegyním, především stínovým zpravodajům a zpravodajkám. Pokud bychom měli zhrnout tuto diskusi, tak by se dalo říci, že že je ještě jasnější, že je potřeba se držet toho, že v rozsahu působnosti jsou nakažlivé choroby, přenosné choroby, ty, které je potřeba řešit na evropské úrovni. Jsem přesvědčená, že nás čeká velmi dobrá spolupráce, jak s Evropskou komisí, tak i s Radou a myslím, že se nám podaří dosáhnout zásadního pokroku. Potom jsem ještě chtěla eh, říci tak něco polosoukromně stínovým zpravodajům a zpravodajkám a to, že z důvodu, které tady nebudu eh, ventilovat, nebudu během nadcházejících 14 dnů k dispozici, takže začneme pracovat eh, až eh, na začátku října. S tím, že potom se pokusíme postupovat co nejrychleji. Mnohokrát děkuji za dnešní diskusi. Také děkuji mnohokrát paní zpravodajce s tím, že slyšení bude 25. listopadu k této zprávě. A co se týče předchoze, předchozí zprávy, tak to bude 5. listopadu, bylo mi řečeno. Takže tím jsme vyčerpali pořad dnešního pozadu. jednání, pořad dnešní schůze protože eh, další zpráva byla přeložena na jiný termín. Máme pro vás další informaci, která vás snad zaujme. A to, že Kopa Kočeka má tu čest váš pozvat na koktejl, který bude probíhat dnes od 18.30 hodiny tady v Evropském parlamentu před eh, zasedací místností, tedy SP5G3 byli, my jsme informovali o tom, že výbor možná skončí dříve, takže je docela možné, že to ještě se jim podaří přesunout na 18. hodinu, ale dřív to nepůjde. Takže ještě jednou opakuji, Kopa Kodžeka vás zve na zasedání, které proběhne dnes, eh, těsně po 18. hodině, tady před zasedací místností, kde chtějí si s námi popovídat a zvou nás na drink. Jde o to, že v květnu Kopa Kodžeka spustila eh, různou takovou, takovou kampaň na, v metru, na internetu, kde se snažila předávat informace o tom, že se zemědělstvím se musí počítat a že zemědělská družstva jsou důležitou součástí reformy společné zemědělské politiky. A dnes je vlastně vyvrcholení této akce týkající se společné zemědělské politiky. A pan předseda Castro během tohoto symbolického drinku předá, předá určitou cenu a bude také hovořit o politické dohodě k budoucnosti společné zemědělské politiky a určitě se také bude zabývat aktuální situací. Takže ještě jednou zdůrazňuji, že pan předseda Kopa Kodžeka také vyjádřil své stanovisko k budoucnosti evropského zemědělství a zopakuje toto stanovisko dnes právě tady před zasedací místností našeho výboru těsně po 18. hodině. Takže jménem Kopa Kodžeka bych vás chtěl pozvat na tuto schůzku. Nikdo nepočítal s tím, že skončíme takto brzo, ale tak to je. Vyčerpali jsme pořad dnešního zasedání. Nemáme už žádné další otázky, zdá se, takže bych toto, tuto schůzi chtěl uzavřít. Zítra se sejdeme v 9 hodin tady v této místnosti s tím, že jsem vás už informoval o změně programu. Takže ještě jednou jménem Kopy Kočeky vás zvu na ten drink po 18. těsně po 18. hodině tady před zasedací místností. Děkuji. I think that's all is clear. I think that's all is clear. Yeah, yeah, yeah.